technické úrovni a já doufám, že můžeme zahájit otevřenou diskusi. Dodržování právního státu je záležitost jak pro instituce EU, tak pro členské státy. Je to klíčové pro fungování vnitřního trhu na základě důvěry a pro vzájemné uznávání. Děkuji vám, paní místo předsedkyně komise, za vaše úvodní, úvodní prohlášení a za zdůraznění toho, že nemáme budoucnost bez dodržování právního státu. A teď eh, mluvčí jednotlivých politických skupin. Jako první má slovo Roberta Mecola. Děkuji, pane předsedo. Je to opravdu naléhavé vzhledem k situaci a k tomu, že už i před rokem jsme hovořili o situaci v Polsku. A je to totiž evropské téma a i v této zemi si všichni musí mít svá práva ochráněna, podobně jako v jiných evropských zemích a je eh, důležité uznat, že přístup k spravedlnosti je občanů v Polsku zablokován a proto my musíme zastávat naši roli. Nyní tedy probíhá tato diskuze jako poslední možné řešení. Je třeba eh, přinutit polskou vládu, aby šla cestou eh, dialogu, cestou spravedlnosti, cestou ctění evropských hodnot a ne populismu a mne uspokojuje to, že opět se to vynakládá na tlak na um, polské soudnictví. Naposledy taková situace vystala před rokem 89. Nyní uplatňují stejné taktiky regrese a oprese, což je úplně přesně to, proti čemu vlastně Evropská unie bojovala, proti čemu se vyjadřujeme to, co vlastně e, symbolizuje tato oprese, Proti tomu se jasně vyjadřují odvážní soudci. Tito soudci jsou opravdovým symbolem polské eh, odvahy, kterou celý svět obdivuje. A jsou tu ale i dopady, které pak postihují celou zemi, protože my jsme dohodli společná pravidla, která je třeba následovat. A proto komise musí apelovat, aby tato pravidla byla ctěna, aby se ochraňoval ten evropský demokratický způsob života. Nemůže se eh, takto eh, chovat polská vláda. My jsme tu proto, abychom opravdu neotáčeli, eh, abychom se k Polsku neotáčeli zády a abych se k ním neotáčela Evropa. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď za SAD pan López Aguiar, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní místopředsedkyně Jourová, jak víte, já předsedám výboru pro svobody, spravedlnost a vnitro a tam hovoříme o plnění pravidel podle článku 2 smlouvy Evropské unie, tedy eh, právní stát, demokracie. To není pravidlo většiny, ale respektování menšiny a práva opozice vyžaduje ale tedy jasné oddělování zákonodárné, výkonné a soudní moci a je důležité tedy uplatnit článek 6, tak jako to bylo v souladu s Maďarskem, nyní s Polskem. My jsme v Polsku zaznamenali takovou kumulaci legislativních reform, které vážně ohrožují nezávislost soudní moci. Ten eh, nejvyšší soudní úřad byl označen jako neústavní. Ehm, bylo to takto rozhodnuto ehm, Evropským eh, soudem. Je to, bylo to jasné svědectví, my jsme si to vyslechli, toto svědectví zde v Evropském parlamentu, takže potřebujeme veškerou eh, podporu, aby anebo i vy můžete počítat s naší podporou členů výboru LIB, aby to byl opravdu jasný rámec pro základní práva, právní stát, aby eh, toto vše bylo jasné, objektivní, pochopitelné pro všechny občany ve všech členských státech, aby bylo naprosto jasné, jak je třeba tedy toto plnit, aby vše bylo v souladu s chartou základních práv EU protože nyní se tu hovoří o jakémsi constitutional breakdown. Já nevím, k něčemu takovému by přece v žádném členském státě nemělo docházet a už vůbec ne v Polsku. Děkuji. Děkuji, pokračujeme se seznamem řečníkům. Slovo má eh, za Renew pan Šimečka. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Já si pamatuju, když jsme před několika týdny vedli tuto debatu naposled a hovořili jsme o tom, že ta situace v Polsku skutečně je bezprecedentní, že v podstatě nikdy v historii EU jsme neviděli takovou obrovskou sílu, obrovský tlak ze strany vlády na justici. No a o čtyři týdny později vidíme, že ta situace je ještě horší. Je to vlastně první členský stát, kde v podstatě vlastně můžete propustit soudce a ústavní soud, který by měl být tím nejvyšším soudem, kontrolním soudem, v podstatě vlastně podporuje eh, tento postoj a z toho se stávají potom soudci, hm, kteří jsou, nejsou nezávislí. Čili jak vidíme, že vlastně v jednom z našich členských států nedošlo k oddělení jednotlivých mocí a právě proto EU musí jednat. Nejde o to, že bychom chtěli trestat Polsko nebo polskou vládu. My musíme chránit civilní demokratická práva evropských občanů, no a v tomto konkrétním případě polských občanů. Často slýcháme to, že jde o nějaké podjaté názory ohledně Polska, že nechápeme jejich justiční tradici a v podstatě, že bylo důležité reformovat komunistickou justici. Ovšem já jsem Slovák a my rodiče, moje rodina byla pronásledována komunistickou justici, tak vám mohu říct, že samozřejmě toto není otázka nějaké justiční tradice, ale jde o zásadní principy, které musí bránit celá Evropská unie. Děkuji. Děkuji vám, kolego. Pokračujeme s naší rozpravou a slovo má Blaško za skupinu IAD. Prosím. Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo

Jedna věc je jistá, není pouze jeden jediný způsob, jak je možné budovat demokratické instituce. Máme členské státy, které mají různé instituce, ale pro všechny z nich platí jedna základní podmínka a sice, že vláda většiny neznamená, že můžete podkopávat právní stát a základní práva. Hovořím obou, protože obě tyto věci jsou teď předmětem útoku v Polsku útok na nezávislost soudců a e, konec e, oddělení mocí znamená e, vládu většiny a v případě základních práv jde o to, že je můžeme odejmout těm, kteří jsou nejslabší. A já si myslím, že v té naší rozpravě, také v budoucnosti, v debatě o článku 7 a o právním státu, bychom měli obě tyto dimenze zohlednit. Polsko je státem v srdci Evropy. Bez tohoto státu by tato unie nemohla být nikdy úplná. Musíme eh, podpořit eh, polské občany, takže místo toho, aby se všechno ze všeho vinil soudní dvůr a komise, tak by polská vláda měla vést konstruktivní dialog a měla by se pokusit vyřešit tento naléhavý problém. A vyzývám i eh, vás všechny, abyste toto poselství předali v Polsku a jsme také svědky nenávistných kampaní proti poslancům tohoto parlamentu a sice v Polsku. To je absolutně nepřijatelné. Demokratickou debatu můžeme vést pouze tehdy, když se budeme vzájemně respektovat. Thank you. I saw your blue card, but, um, you know... Viděla jsem uh, tu vaši modrou kartu, ale v tom prvním kole se neumožňují modré karty tak eh, to můžete eh, udělat až později. A nyní pokračujeme s rozpravou a slovo má paní Šedla za skupinu EKR. Paní Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Polsko dělá skutečně vše proto, aby právní stát byl posílen v celé Evropské unii. Samozřejmě, že víme, že je to součást smluv. My samozřejmě všechny záležitosti, které se týkají kompetencí v tomto ohledu, dodržujeme, aby nedošlo k žádné diskriminaci, aby všechno bylo objektivní. Čili skutečně je mi líto, že Evropský parlament hovoří tímto způsobem vůči Polsku a hovoří, že u nás dochází k nějaké instrumentalizaci právního státu. Náš systém samozřejmě vyžaduje reformy, čtyři poslední léta provádíme tyto reformy my na základě unijních kompetencí, unijních smluv a naši občané samozřejmě to od nás očekávají, protože pro ně děláme tyto reformy. Zahájili jsme i reformy v oblasti justice a my dokončíme tyto reformy skutečnosti je to, že v Polsku máme určité politické i právní spory. Ovšem ty právní spory samozřejmě musí vyřešit naše soudy, naše tribunály a politické spory naše politici. Protože pokud jde o justici, tak samozřejmě toto je záležitost, která je vnitřního charakteru. A to, aby se tam vměšoval Evropský parlament nebo Evropská komise, to vlastně porušuje všechny základní práva evropských smluv. Všechny naše reformy se samozřejmě snaží například i o záležitosti, které například nikdy nebyly nějakým způsobem spochybňovány eh, v jiných zemích, pokud jde o například politické projevy soudců ve Francii nebo jak se jmenují mm, soudci v Německu nebo například v Čecha, v České republice. My samozřejmě děláme všechno to, aby to bylo v zájmu našich lidí a ne pouze nějaké vybrané politické nebo společenské skupiny. My chceme dokončit reformu našeho justičního procesu v souladu se všemi smlouvami a jako každá země máme na to právo. Tato debata ovšem dnešní rozprava má politický charakter a já skutečně nevidím žádný důvod, abychom ji vedli, protože otázka právního státu v Polsku již byla debatována v Evropském parlamentu před třemi týdny a skutečně skutečně nedošlo k žádným zásadním faktům za poslední tři týdny, které by poukazovaly na to, že u nás právní stát neexistuje nebo je podkopávan. My se teda vracíme k tomuto tématu, ovšem to je taková v podstatě fikce, kterou zde chcete vytvořit. Paní komisařka Jourová navštívila Polsko a jistě měla možnost získat veškeré informace, pokud jde o připravenost k dialogu. Ovšem, dialog a spolupráce je možná pouze, pokud to chtějí obě dvě strany. A já mám totiž trošku takový pocit, že jsme připraveni pouze my na naší straně v Polsku. Čtyři roky musíme vysvětlovat neustále to, co existuje v jiných členských zemích. Dávno máme zde reformy, pokud jde o záležitosti, které již provedly i jiné členské země. Jsou to suverénní rozhodnutí Polska, které vyplývají ze základních smluv. Proč teda dochází k této rozpravě? A já odpověď nechávám na vás, dámy a pánové, protože myslím si, že parlament by se měl zamyslet ne nad tím, co se děje v Polsku v současné době a co se děje zde na této půdě. Zamyslete se nad tím, proč je Polsko kritizováno za něco, co jste například udělali i vy u vás ve vašich zemích. Proč debatujete o kompetencích, které národní parlamenty mají na základě smluv a ne nám? Měli byste si položit otázku, zda skutečně chcete být využíváni pro politické hry, které nejsou vašimi politickými akcemi a úkoly. Vy byste skutečně měli chránit Evropský parlament a ne ho zneužívat jako nějaký volební nástroj v jiných členských zemích. Ano, u nás samozřejmě můžeme říci, že cílem iniciátoru této rozpravy bylo nějakým způsobem rozvykla celou tuto situaci a mít vliv například i na volby v Polsku. Já si myslím, že unijní orgány by se neměly vněšovat do voleb v žádné členské zemi. Proto vás vyzývám, dámy a pánové, europoslanci, abyste nepodléhali této, tomuto politickému tlaku lidí, kteří nejsou ochotni eh, přijmout výsledky voleb v jednotlivých zemích. Proto vás prosím za nás, za polské politiky, kteří to opravdu nechápou, aby se tyto národní spory přenášely na evropskou úroveň, protože to nám všem škodí. Skutečně bychom všichni měli proti tomuto postupu bojovat. Polsko je členem Evropské unie, ale především je to suverénní, svrchovaná země a proto má právo i závazek chránit zájmy našich obyvatel. A to naše vláda v souladu s naší ústavní členské země a chceme, aby se k nám přistupovalo na těchto zásadách. V minulosti, já jakožto i polská premiérka, jsem zde vystupovala v Evropském parlamentu a zde jsem zde jako polská europoslankyně. My jsme právním státem a polská vláda skutečně dělá všechno v souladu s naší ústavou a evropskými smlouvami Evropské unie. My jsme členem Evropské unie, ale jsme svrchovanou zemí a jsme suverénní zemí a tak to bylo a zůstane. Děkuji. Pokračujeme s rozpravou a slovo má pan Arvanetes za GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Je nespravedlivé tady naslouchat, jak lidé tvrdí, že poslanci Evropského parlamentu nemají rádi Polsku. Je to nespravedlivé, ale my nemůžeme umožnit členským státům, aby uplatňovali takové politiky, které mění chartu základních práv a ustanovení smluv EU. Stávající politici v Polsku tak to napadají tato práva, práva menšin, práva žen na potrat. V demokracii Tak to vláda mění, ale ne, základní principy, ty mohou být vylepšeny, ale nesmí se zvrátit. Takový je náš postoj, takže prosím, naslouchejte všem politickým skupinám, nejen extrémní pravici, EPP, Renew, naslouchejte také eh, straně GUE. Kolega de Monika. Slovo má pan Demon za nezařazené poslance. Dear colleagues. Vážení kolegové, dnes tu hovoříme o právním státě v Evropě a konkrétně o Polsku. To je opravdu zapotřebí, protože pokud v státě unie se nerespektuje právní stát, tak to postihuje celý zbytek unie. Problémem ale je, zda Evropská unie uplatňuje dvojí metr a postupuje různými způsoby země od země. Pokud právní stát v celkové Evropské unii má být ochráněn, pak evropské instituce musí být připraveny dojít až do konce v případě jakéhokoliv státu a být silní Ehm, protože eh, být silný vůči slabým, to je také porušování právního státu. I Poláci si můžou klást otázku, a co, jak je to se Španělskem, když se ve Španělsku také nerespektuje vyjádření eh, výboru OSN nebo nerespektování rozsudku právního státu. Proč jsou uvězněni političtí disidenti ve Španělsku a nebo ústavní soud také pro, znemožňuje přístup k spravedlnosti. Takže opravdu si myslím, měli bychom s něčím takovým skoncovat. Thank you. Děkuji vám. Pokračujeme v naší rozpravě a slovo má kolega Halicky. Prosím. Oh, I'm sorry, I saw that you removed it, so okay. There is a blue card. Would you Takže prosím, zde ještě vidíme modrou kartu. Akceptujete modrou? kartu. Dobře, máte teda 30 vteřin, opravdu pouze 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Počdemonte, s veškerým respektem jak to, že vy přijdete sem do sněmovny a poučujete nás tu o právním státu? Vy jste byl první jako předseda vlády katalánska, která neuznávala právní stát, když jednostranně vyhlásila e, nezávislost. Přešli jste přes jakýkoliv statut autonomie a španělskou ústavu. Opakovaně jste ignoroval rozsudek ústavního soudu. Nepřipadá vám to nekonzistentní, to, co jste učinil s tím, co jste tu právě ve sněmovně řekl? Máte 30 vteřin na odpověď, prosím. Děkuji. Dáváte mi velkou příležitost, abych jasně dokázal ten dvojí metr, protože pokud zítra budu cestovat do Polska, jsem přesvědčen, že v Polsku budou respektovat moji imunitu poslance Evropského parlamentu a nebudu zadržen. Pokud budu zítra cestovat do Španělska, tak jsem přesvědčen, že španělské orgány nebudou respektovat tuto moji imunitu a budu zadržen, uvězněn až do konce mého života. To je právě tento postoj, který se nelíbí Evropě, jim se to nelíbí, když mají obhajovat právní stát tam, kde je ohrožen. Teď má slovo pan kolega Halicky. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Samozřejmě, že toto není rozpráva o reformě soudnictví, protože o to u nás v Polsku nejde přístup k soudům je dlouhý, jednotlivé poplatky čím dál tě vyšší, naši občané jsou velice zklamáni, protože v podstatě to všechno kontroluje jedna strana. Vybudovat takový systém, který jim umožňuje beztresnost. V posledních dnech to bylo právě nominování ze strany této strany která v podstatě velice arrogantně se rozhodla, že tímto způsobem bude beztrestnost podporovat. A v podstatě takto vystupuje naše vláda i k unijním smlouvám. A s tím prostě nemůžeme souhlasit v našem společenství, protože naši občané mají právo očekávat to, že budou jejich práva chráněna, jejich lidská práva, jejich sociální práva. No a soudci vykonávají práci v celé Evropské unii ve, ke prospěchu nás všech a musí zde být určitá právní garance. Hmm, hovoří se zde o tom, že Evropská unie zasahuje do záležitosti Polska. Ne, to vy naopak děláte za vaší stranu. Zde bylo 64 soudců, kteří byli disciplinární komorou potrestáni a tato komora by vůbec neměla vůbec být funkční, vůbec um, existovat. To znamená, že vy zneužíváte propagandu a ne EU. Ovšem naše společenstvo historie například poskytlo poradenství těm, kteří potřebovali bojovat za svá práva. A tak tomu bude i v současnosti. Děkujeme. Děkuji. Jako další má slovo paní Barley. Děkuji. Nezávislí experti v Benátské komisi byli velmi jasní eh, ve svém hodnocení. Eh, pokud eh, bude přijat ten zákon, tak polští soudci, budou, jak jim bude hrozit eh, sankce a potrestání, pokud budou eh, v praxi provádět evropské právo. A víme, že teď došlo k podepsání eh, prezidentem tohoto zákona, takže Polsko ignorovala veškerá, veškerá varování a doporučení a bude to mít samozřejmě i dopady. Minulý týden Kázeňská komora suspendovala jednoho soudce a zkrátila mu plat o 40 kvůli údajnému prohřešku, eh, který se týkal jeho rozhodnutí jmenovat eh, zastupitele, tak jak to požadovalo evropské právo, byl tedy suspendován kázeňskou komorou je eh, další soudkyně a to eh, s odvoláním na to, právě na ustanovení tohoto zákona. Jak vidíte, v Polsku dochází k přijímání různých zákonů, které mají za cíl um, dosáhnout toho, aby už neplatila uh, převaha preference pro evropské právo a dochází k vybírání určitých věcí, které se Polsku líbí, těch, které se jim nelíbí, jako je právní stát, tak v Polsku jsou porušována. Je na vás modrá karta, přijímáte ji? Mohu pouze přijmout jednu. Váš kolega byl první, takže Máte 30 sekund. Děkuji, děkuji za slovo. Já jsem se chtěl obrátit na mm, paní poslankyni, která je z Německa. Vy hovoříte o článku 107 a hovoří se tam o tom, že v podstatě vlastně může být fungování určitých orgánů spravedlnosti tímto způsobem disciplinárně postiženo. Já zde mám například německý zákonník, kde se hovoří o tom, že soudce nebo jiná osoba tohoto typu, pokud by došlo k určitým aktivitám proti právní, může být pozbavena na svou funkci Eh, na období jednoho až pět let. Čili co si o to myslíte, když to srovnáme tu polskou a německou situaci, která je horší? 30 sekund for the answer. 30 sekund na odpověď. Za prvé tady nezastupuji Německo, já tady zastupuji občany Evropské unie. Za druhé, paní Šidlo před okamžikem chválila to, že eh, po, němečtí soudci nemohou eh, mít politické názory, ale zástupci AFD, vaší sesterské strany v Německu, eh, také mohou být soudci, ale to, o čem hovoříte vy, je něco naprosto jiného. Tady jde o to, že někdo záměrně překrocuje zákony Tady jde o aplikaci evropského práva ve členském eh, státě. To by rozhodně, nebo za to by rozhodně soudce v Německu potrestán být nemohl, bohužel v Polsku k tomu už tomu dochází. We come to the next speaker. Teď se dostáváme k dalšímu eh, řečníkovi, pan Strugáriu. Paní Strugáriu. Paní předsedkyně, v lednu soudci z 20 evropských zemí pochodovali v ulicích Varšavy jako vyjádření solidarity svým polským kolegům. My bychom měli vyjádřit stejnou solidaritu vůči těm, kteří se v polském soudním systému stají, ob, snaží obhajovat nezávislost. Paní komisařko, máte pravdu. To, k čemu dochází v Polsku, co se týče soudnictví, to není reforma ale porušování a nemůžeme jenom nahlížet na to, jak vláda postupně ničí identitu nového členského státu, protože je to v právním um, kode, kódu uh, Evropské unie, že je třeba uplatňovat spravedlivá pravidla, která jsou v souladu s legislativou EU. V nedávné době se v Polsku přijala legislativa, která odklání tuto zemi od Evropy a od plnění evropského práva. A já jsem slyšela předřečníky, jak hovořili o reformě. Myslím si, že to je jakási reforma z doby eh, pohádek o Arabele a Rumburaka, kdy všechno zmizí jakýmsi eh, kouzlem problém. Prosím, tedy Polsko je hlavním příjemcem eh, prostředků EU, takže až eh, tam tedy bude ten opravdu poslouchat evropské legislativě, tak to bude v pořádku. Děkujeme. Možná byste mohla odpovědět, pokud teda budete akceptovat modrou kartu. Bylo zde několik modrých karet, akceptujeme pouze jednu od kolegyně Višněvské. Víte, já mám totiž pocit, že je zde mnoho lidí, kteří ignorují evropský právní stát, takže ne. Dalším řečníkem je paní Strik. Děkuji, paní předsedkyně. Ten náhubkový zákon v Polsku znamená, že eh, polské úřady zakázaly, polské soudce zakázaly jim, aby vykonávali svou profesi, což je nezávisle rozhodovat v souladu s evropským právem další velmi varovný signál vedoucí k diktátorskému a nedemokratickému státu. Tím nejenom eh, zničíte pojistky v demokratickém systému, ale také upíráte občanům právo se bránit proti úřadům. A má to dopad na nás všechny, protože to spochybňuje základní eh, svobody a povede to k beztrestnosti a porušování právního státu i jinde. A proto požaduje, aby komise zahájila řízení, aby přerušila platnost eh, tohoto nápkového zákona a také chci vyzvat členské státy, aby tu práci nenechávali pouze na evropských institucích. Je na čase, aby i ostatní vlády v Evropské unii se obrátili na polské eh, politiky, nemohou se schovávat za zády komise. Znamená to, že v Polsku hoří eh, demokratický dům a my všichni musíme jednat a hosit tento požár. Je na vás modrá karta. Přijímáte ji od kolegyně Višněvské. Takže máte 30 sekund na otázku. Děkuji. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, paní před chvíličkou hovořila o tom, že tam protestovali u nás soudci protože byli proti tomu rozhodnutí. Ano, pro- protestovali velice klidně, protože naše úřady jim zajistili bezpečnost na rozdíl od Francie, kde velice často dochází k útokům na protestující. To je první věc. A kde je ta vaše citlivost levicová, kdy si pamatujete tyto věci a co například ten zemědělec, který měl nespravedlivě odebrán celý jeho majetek a um, vlastně tím skončila jeho možnost živobytí. Jak se na to díváte? Děkujeme a nyní máte 30 vteřin na odpověď. Já se hrozně omluvám, ale já jsem to nepochopila, ten kontext vaší otázky. Přece to jste asi mluvila o předřečníkovi, kolegyně hovořila o tom klidném protestu, to je pravda, my jsme se na to všichni dívali a oni v podstatě velice správně demonstrovali proti omezením uvaleným na jejich profesi, to znamená nezávislé soudnictví. Domníváte se, že demokracie je pouze právem většiny, ovšem tomu tak samozřejmě není. Demokracie znamená chránit všechny, včetně menšin. Demokracie musí jít ruku v ruce s právním státem. Pokračujeme s naší rozpravou a jako další má slovo pan González Pons. Polské orgány, jak se zdá, mají větší zájem o konfrontace než o kompromisy. Po návštěvě komisařky Jorové jsme doufali, že se otevře cesta k upřímnému, vážnému, transparentnímu dialogu. Naopak jsme zaznamenali tento nový zákon, což je další útok na nezávislost soudní moci pouze od ledna tohoto roku více než 40 soudců bylo eh, takto zaměřeno na dohledáčku, protože nesouhlasili s politikou. To znamená, co je to za spravedlnost, která pro nás sleduje soudce? Jaký je záměr této reformy? Zlepšit výkon soudní moci anebo dostat tu soudní moc pod politickou kontrolu? Soudní moc pod politickým dohledem není slučitelná s demokratickými hodnotami nás Evropanů. Já lituji, ale musím to takto tvrdě říct. To, k čemu dochází v Polsku, není reforma, to je represe z nezávislosti eh, soudní moci, která je takto ohrožena, eh, Evropský soudní dvůr a my všichni musíme intervenovat. Role soudců je zajistit, aby se plnil právní stát v Evropské unii. Děkuji, je tu modrá karta, ale chci to vysvětlit. Máme pravidlo, že přijmeme pouze jednu modrou kartu za osobu. Vy jste již hovořil, kolegyně Višněvská již hovořila, takže mohu přijmout jinou modrou kartu kartu, ale ne druhou modrou kartu jedné a té osoby. Pokračujeme a nyní pan Bědroň. Od času přijetí vlády přes PiS. Hm. Od té doby, co je u moci PIS, minister spravedlnosti, generální prokurátor Giobro, eh, pod dohledem Kačinského ničí nás justiční systém, jde do střetu s nejenom s našimi vlastními občany, ale i evropskými institucemi. Naše vláda polská v podstatě vede k další katastrofě, k tomu, že dojde k zmražení evropských fondů, a že zde bude v podstatě taková situace po Lexitu. Pro pouze jediný cíl vidí a to je obrana jejich stranických zájmů. A to je reálné riziko, za které mohou zaplatit právě obyčejní lidé. Naštěstí v Polsku nemáme zatím takové znamenko rovno, rovnítko mezi našimi občany a vládou. Máme zde mnoho lidí, kteří chtějí žít v demokracii, v právním státě a tento amok a, eh, a, eh, strany PIS jim v tom brání. Hovoříme zde dneska o právním státě, musíme hovořit o obyčejných lidech, že i přes šílenství vlády, PIS, právě tito lidé mohou zaplatit největší cenu. To, že v podstatě vlastně začnou lidi podporovat Polexit a že nám odmítnou evropské fondy a my musíme bránit naše lidi před vaším šílenstvím. Děkuji. Máme zde modrou kartu, pane kolego. Akceptujete tuto modrou kartu, prosím? Takže paní Křapčinská má slovo. Děkuji, děkuji vám za slovo, dámy a pánové. Každý, kdo hovoří o polexitu, chce v podstatě pouze jedno, pouze uh, takové určité dobrodružství. Já jsem Polka, já jsem europoslankyně, já jsem opravdu hrdá na to, že máme úžasnou historii, úžasné lidi. Prosím, nestrašit lidi polexitem. To je to jisté, jako kdybyste, to je to samé, jako kdybyste hovořili o tom, že Francie nebo Německo chtějí vystoupit z EU. Prosím, pane kolego, máte 30 vteřin na odpověď. Vážená paní poslankyně, já jsem rovněž velice hrdý na Polsko. Je to země s druhou nejstarší ústavou na světě. Jsem hrdý na zemi, která svrhla komunismus. Ovšem Stydím se, že u nás žijí lidé, kteří jsou ještě horší než komunisté, komunisté, protože zničili naši zemi ještě horším způsobem, než to udělali komunisté a to je opravdu obrovská ostuda celé naší země. Víte, skutečně tu nejde o debatu tohoto charakteru. Nebyla to otázka v rámci modré karty. Další modrá karta musí obsahovat otázku. Nejde o další řečnickou dobu. A postupujeme dál. Kolegyně Keller. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko Jourová, pane komisaři Reindersy, pan Jack, státní tajemnice pro evropské záležitosti, vážení kolegové, Víme, že v Gdaňsku je hnutí na podporu eh, Evropské unie. My respektujeme polský národ, ale v jeho vládě ho nepoznáváme. To nový kázeňský režim proti soudcům, eh, ty soudní reformy, které zavedla současná polská vláda, to jsou věci, které jsou nepřijatelné. A my trváme na tom, že je potřeba eh, to zastavit. Je to pilíř právního státu a našeho demokratického modelu. Vážení kolegové, musíme také posílit prostor svobody a spravedlnosti. Musíme mít silné justiční orgány, aby, aby eh, bránili naše práva, aby například eh, bylo možné řešit tyto věci elektronicky a mě by zajímalo, jaké kroky přijmete, abyste zabránili tomuto vývoji, který ohrožuje demokracii. A pokračujeme a slovo má pan Bilčík. Uh, paní předsedkyně, paní místopředsedkyně Jourova, já jsem hrdým Evropanem z centra Evropy. Před několika lety naši lídři se rozhodli jít cestou demokracie ale řekněme si upřímně, střed Evropy se vrátil na demokratickou cestu, změnil se naprosto, změnil se k lepšímu. A toto se šíří po celém kontinentě, šíří se tu důstojnost, právní stát a toto by dnes mělo vládnout stejně všude po celé Evropské unii. Problémem je, že tomu tak není. Já jsem Slovák, člen této sněmovny a znepokuje mě kvalita spravedlnosti a právního státu po celé Evropské unii a proto chci obhajovat garantovat nezávislost jak polského, tak evropského soudnictví. Věřte mi, říká vám to Evropan, že tady není nic skrytého v této agendě, když vyjadřujeme obavy o opravdovou demokracii a právní stát v Evropě. Kolegové, za všechny Evropany nesmíme umožnit takový návrat zneužívání spravedlnosti do Evropy. Děkuji a slovo má pan Mandl. Děkuji paní eh, předsedkyně, paní místopředsedkyně komise. Na úvod mi dovolte, abych řekl, že cítím velmi úzkou sounáležitost eh, s polskými občany. Říkám to jako Rakušan. Rakušané eh, Polsku vděčí za mnohé v historii. A Polsko bylo Eh, velmi trpělo ideologiemi 20. století. Je také potřeba si připomenout, že druhá světová válka začala přepadením Polska. A mezi těmi útočníky byli i Rakušané. Říkám to eh, všechno proto, že chci současně také říci, že vedení Polska, které ohrožuje právní stát a vyprazňuje demokracii, si Poláci prostě nezaslouží. Poláci se zaslouží, aby měli takovou demokracii a právní stát eh, jako ve zbytku Evropské unie. Měli bychom myslet na budoucnost, i na budoucnost vašich dětí, které také si zaslouží právní stát. Děkuji, pokračujeme v rozpravě a slovo má pan Murešan. Děkuji, paní eh, předsedkyně, vážení kolegové. Současná polská vláda eh, a strana práva a spravedlnosti eh, vlastně každý den podkopává právní stát a právo. Měli bychom to hodnotit jako kritiku této vlády. To, co je prezentováno polskou vládou jako reforma soudnictví, je eroze demokracie. Oni říkají, že to je proces dekomunizace. Eh, oni říkají, že to je modernizace, ale my všichni si uvědomujeme, že to je vlastně totalitní eh, praktika. Všichni víme, že Polsko je více než současná polská vláda. Vlády přicházejí, odcházejí a musíme bránit nezávislost justice přes veškeré zastrašování. Polsku jsou stateční občané, kteří protestují proti své eh, vládě. A jsou to i nezávislí novináři, kteří odhalují vládní propagandu a útoky na svobodu slova. Chci vyjádřit naši solidaritu s polskými občany a polské vládě bych chtěl si, poslouchejte své občany. Děkuji vám, je na vás modrá karta od kolegyně Zalevské, přijímáte ji? Máte 30 sekund na otázku a musí to být otázka. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane kolego, já nevím, zda víte o tom, že 20 tisíc našich polských občanů bránilo právě tuto reformu. Naši vlády chtějí, aby došlo k této reformě. A nevím, zda znáte smlouvu o fungování Evropské unie, pane kolego, protože na základě žádného článku skutečně nemůžeme vyčít nějaké kompetence Evropského parlamentu nebo Evropské komise, aby vůbec probíhaly tyto rozpravy. A paní předsedkyně, ještě prozba. Prosím vás, abyste nevyužívala takové epitety, když hovoříte o některé země, aby jsme zde nikoho neuráželi. Děkuji. Ani nikoho neobvinovali. Please, there is no question, so... Ale nebyla tam, nezazněla žádná otázka. Já skutečně dobře naposledy dám možnost kolegovi, aby vystoupil. Ovšem toto je vlastně další řečnická doba. To není akceptovatelné. Měla to být otázka. Máte 30 vteřin a budeme od teď akceptovat pouze otázky. Ta otázka zněla, to byla jasná, zda znám smlouvu o fungování Evropské unie a odpověď je jednoduchá. Ano, milá kolegyně a zároveň znám články smlouvy, které hovoří jasně o evropských hodnotách. A vím, že je naší povinnosti bránit právní stát a to všude, protože je to celoevropská hodnota. Vím i o těch desítkách tisících Poláků, kteří vyšli do ulic a kteří například vystupovali proti vládě. A my právě chceme vystoupit solidárně s těmito lidmi. Pokračujeme v pořadí řečníků a teď má slovo kolega Pospíšil. Děkuji pěkně, paní předsedající. Paní premiérka Šidlová zmiňovala ve svém vystoupení také Českou republiku paní premiérko já byl pět let ministr spravedlnosti v české republice a my české soudce za jejich politické názory netrestáme. vy se mýlíte my nemáme takovouto právní úpravu já jsem připravil sám tyto zákony my trestáme soudce za průtahy v řízení a zjevné excesy ale pokud někdo vyjadřuje své politické názory má na to právo je to občan demokratického právního státu a ten váš zákon z. five února bohužel je velkým excesem není srovnatelný s tím co je třeba v české republice nebo v jiných státech evropské unie a mě také mrzí jako mé kolegy že místo snahy najít kompromis a najít řešení tak váš pan prezident bohužel podepsal zákon který přitvrzuje disciplinární odpovědnost soudců a místo toho abyste soudce trestali pokud poruší zákony pokud mají průtahy pokud mají zjevné excesy tak je trestáte za to že mají svůj názor na vaši reformu. je to opravdu špatná úprava. pokračujeme v naší rozpravě a slovo má pan siekierský. Polsce dochodzilo do łamania praworządności. Pokud jde o porušování právního státu, Tuska eh, údajně je zodpovědný eh, za určité věci, které se týkaly smolenského útoku. Jeho advokát tvrdí, že by to bylo absurdní. No ovšem stávající ministr, pokud vím, tak dneska došlo k tomu, že byl postaven před tuto disciplinární komoru. Takže to, že tento advokát tvrdí, že jeho klient je nevinný, už to vedlo k této konkrétní šikaně. To prostě není evropské pojetí právního státu. Proto bych rád poděkoval paní komisařce i celé komisi za to, že se snaží pomoci Polsku v návratu k právnímu státu. Děkuji vám. Děkujeme a nyní se dostáváme k části Catch the Máme zde mnoho přihlášených do této části nebudeme moci vyhovět všem, protože nemáme dostatečný prostor, proto každé politické frakci umožním jedno vystoupení a nebudou to osoby, které již vystoupily v rozpravě. Pan Polčák bude první, prosím paní předsedající já jsem skutečně přesvědčen že my máme společné hodnoty a společná pravidla a pokud dochází k ohrožení eh, těchto hodnot tak musíme reagovat. to je důvod proč se dnes zde bavíme. já mám za to že dochází k jasnému ohrožení právního státu v jedné zemi a toto poškozuje naši vzájemnou důvěru. takovéto chování je podle mého názoru zcela nepřijatelné já bych byl velmi rád eh, kdyby i paní Šidlová si vzpomněla na svůj projev který měla na tom místě ještě v roli premiérky kdy jsme debatovali o ústavních reformách které prováděla a ona nám řekla že bude respektovat závěry benátské komise nic takového se nestalo benátská komise vydala závěry které byly jednoznačně proti polské reformě a vy si nám dnes dovolujete říci že vaše reformy jsou v pořádku? takovéto chování je pro mě naprosto nepřijatelné a podle mě byste se paní šojdrová měla stydět. Um, budeme pokračovat Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem byla překvapená, kdy po setkání s Uršulou von der Leyen premiér polské vlády tvrdil, že se nehovořilo o právním státu. Jak je možné, že se o tom nehovořilo u tohoto setkání s naším premiérem? To mě zneklidnilo, když chorvatské předsednictví tvrdí, že tato záležitost není její prioritou, protože samozřejmě šest měsíců nemůžeme nedebatovat o právním státu. Vidíme, že mnoho záležitostí nebylo efektivní. Článek 7 nebyl uplatněn, mechanismus, který se týká této záležitosti, v podstatě neumožňuje neporušování ústavy. Tento mechanismus by měl samozřejmě mít dopad na, tě, na ty, kteří porušují práva, ne na naše obyvatele. Ale samozřejmě vidíme, že i diplomacie je nesmírně důležitá Polky, Poláci čekají jasné kroky ze strany komise, aby opravdu došlo k ochraně našich obyvatel i našich soudců, kteří brání naši ústavu. Paní komisařko, očekáváme konkrétní kroky. Děkuji vám. Fort mit eh, Frau Kollegin Joveva. Bitte schön. Najlepša hvala. Evropská unie je... Další řečník. Parlament v roce 2017 řekl jasně, že situace v Polsku představuje závažné riziko, že ohrožuje nezávislost soudnictví. My zde to, jsme to potvrdili naším usnesením a zaznamenali jsme, že situace se od toho roku 2017 ještě zhoršila. Nic se nezlepšilo protože prostřednictvím té reformy a možnosti propustit soudce se situace opravdu ještě zhoršila. Myslím si, že jediný způsob je zmrazit evropské prostředky podpory a stanovit jasnou podmínku, že evropské prostředky budou vypláceny pouze za podmínky zlepšení dané situace. Porušení těchto pravidel týkající se právního státu by mohly následně zhoršit celou situaci. Paní předsedkyně, dámy a pánové, pokaždé, když jsme ve Štrasburku, tady diskutujeme o polské reformě justice. Já myslím, že jsem ohromen tím, s jakým nadšením polští poslanci z levice a ze středu vystupují. Eh, a kritizují svou vlast. Rozhodnutí Evropského soudního dvora z 19.11. si měli pořádně přečíst. Už jenom proto, že soudci nejsou, se nejmenují sami do funkce, ale jsou vybíráni parlamentem a ministrem spravedlnosti. A to samo Eh, znamená, eh, že ty moci nejsou ve státě odděleny, podobně jako je to ve Spojených státech a jinde. Ale Polsko teď přichází s novým systémem káznického režimu. Ta nezávislost musí dodržována při rozhodování, nezávislost po jmenování, ale ne, aby se jmenovali sami do funkce. Budeme pokračovat a slovo má paní Tomašič gospođo předsedající Polská se našla. děkuji za slovo vážená paní předsedající. polsko je nyní ve světle reflektorů našich institucí protože dochází k demokratizaci jeho systému. Toto je smutná pravda, nepochopení ze strany evropské byrokracie vůči postkomunistickým zemím vede k konfliktu zájmu. A to není v zájmu nikoho. Všechny demokracie musí pochopit to, o co jde, protože nové demokracie potom nikdy nebudou schopny dosáhnout těchto vysokých standardů. O co zde jde? O systémovou chybu, ke které došlo v důsledku toho, že část starého systému přežila, stala se součástí nového demokratického systému a brání vyčištění, těch záležitostí z minulosti a rovněž neumožňuje dokončení toho přechodného období transformace, kterou tyto země potřebují. Já jsem řekla, že slovo dostane jeden zástupce každé politické skupiny. Vaše skupina už byla zastoupena, takže pro vás to tímto končí. A teď se dostáváme k dalšímu jako další fázi a slovo má pan komisař Reinders. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se ještě vrátil k určitým tématům, které zazněly v průběhu debaty. V první řadě, co se týče té nové legislativy, je to totiž skutečnost. Od poslední rozpravy před několika týdny je to nový zákon. Chci vás ujistit, že komise je vždy otevřena k upřímnému dialogu s členským státem, aby se vyřešily problémy, ale nebudeme váhat, abychom využili veškeré možné nástroje k dispozici, abychom zajistili zajistili respektování evropské legislativy. Ten nový zákon přináší obavy, co se týče slučitelnosti s evropskou legislativou, včetně principu uh, plnění evropské legislativy, zajištění soudní nezávislosti a také právo na převedení eh, případu k Evropskému soudnímu dvoru. Evropská komise nyní analyzuje tento zákon dopodrobna. A ještě některým poslancům bych chtěl říci, že Evropský soudní dvůr eh, vynesl eh, rozsudek, že zpráva eh, spravedlnosti v členských státech spadá do pravomoci členských států. Je eh, důležité si uvědomit, že členské státy musí ale plnit své povinnosti podle evropské legislativy a evropská legislativa vyžaduje respektování právního státu, konkrétně nezávislosti soudnictví. A toto je zásadní, protože polské soudy jsou evropskými soudy a musí zajistit, že polští občané budou mít ochráněna svá práva podle evropské legislativy a proto jsem opravdu znepokojen tímto novým zákonem a mohu vás ujistit jakožto komisař pro spravedlnost, že komise bude plnit své zodpovědnosti jako ochranářka eh, smluv, evropských smluv a eh, zajistí, že se budou respektovat eh, práva v EU. Mm, zaznamenal jsem, že ta disciplinární komora i nadále funguje přes rozsudky nejvyššího soudu, přes rozsudek Evropského soudního dvora z 19. listopadu. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že disciplinární komora není soud podle ustanovení Evropského národního zákona. Ještě bych chtěl říci, že předběžný výnos Evropského soudního dvora je závazný a musí být plně respektován. Národní soudy musí uplatňovat národní legislativu podle eh, interpretace soudního dvora eh, zejména podle 4. Eh, února 2020 disciplinární komora rozhodla eh, pozastavit eh, mandát eh, soudce podle eh, jednoho výnosu z listopadu loňského roku. A nyní již to máme 40 takto pozastavených platů polských soudců. Byl to také rozsudek, že Národní soudní rada není nezávislý a objektivní orgán. Nicméně tato rada i nadále eh, funguje. Jakožto příklad 31. ledna zvolil šest kandidátů do disciplinární komoru a mezi nimi i několik právě členů Národního soud, Národní soudní eh, rady. A ve světle této diskuze bych ještě chtěl něco říci, jaká je situace s ústavním soudem chci eh, připomenout, že podle rozsudku z roku 2017, kdy eh, se uplatnil článek 7, komise dospěla k závěru, že nezávislost a legitimnost ústavního soudu je závažně podkopána a následně ústavnost polských zákonů nemůže být efektivně zaručena. A eh, v tomto ohledu podle eh, vyjádření eh, nejvyššího soudu tento eh, ústavní soud byl, mu byly odebrány určité pravomoci. Stávající situace totiž vede k určitému právnímu zmatku a pouze řeknu, že napravení takovéto situace je takové, že výnosy nezávislých soudů musí být plně respektovány všemi orgány. A úplně na závěr bych ještě chtěl říci, že komise pracuje na komplexním mechanismu právního státu. Bude to takové preventivní opatření, které se bude týkat všech členských států a bude obsahovat určitou syntézu všech eh, možných postupů. Bude se zakládat na celé řadě zdrojů, informací, tak, aby odrážely opravdovou realitu v terénu. A toto nám umožní identifikovat s předstihem případné problémy s právním státem. A tento mechanismus bude pokrývat všechny členské státy stejným způsobem první výroční zpráva právního státu bude takovou první iniciativou v rámci pracovního programu komise za tento roku a, a již se pracuje tedy na této první zprávě. Jsme e, rozvinuli kontakty se zástupci z členských států, kteří budou vypracovávat a spolupracovat. Takže tato zpráva bude také součástí toho nového cyklu právního státu a tady počítáme s aktivním zapojením parlamentu a rady. Nicméně chci říct si jasně, že tento preventivní mechanismus nemá zastupovat reakční mechanismy, jako jsou jsou postupy pro porušování a také postup podle článku 7 když to bude zapotřeby. My budeme i nadále využívat veškeré dostupné nástroje, abychom podporovali a ochraňovali právní stát ve všech členských státech, včetně Polska. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. A teď eh, má slovo paní státní tajnice Ziniač. Honorable members, ladies and gentlemen, let me stress once again that the presidency and the council as a whole attach great... Já chci říci, že my přisuzujeme velkou důležitost právnímu státu ochraně základních eh, práv a předsednictví bude věnovat eh, velkou pozornost názorům, které zazněly tady v této rozpravě. Další kroky týkající se Postup podle článku 7 na radě, to je jedna z priorit chorvatského předsednictví. Nicméně předsednictví nemůže předjímat, k jakému rozhodnutí rada dospěje. Rada bude sledovat samozřejmě velmi pečlivě další vývoj a bude se tím zabývat na příští radě pro všeobecné záležitosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, tím eh, končím tuto rozpravu a přecházíme k dalšímu. No, předtím, než jdeme k dalšímu bodu, tak mám jedno oznámení v souladu s rozhodnutím Evropské rady z 28. Eh, června 2018 a 31. ledna 2020 o vystoupení Spojeného království z Evropské unie oznámili příslušné zemské úřady o tom, že pan Bart Krotus, paní Dorin Brockmacher a pan Masfeld de Graves se stávají eh, poslanci Evropského parlamentu